Uh, dear friends, ladies and gentlemen, let's... Uh, Vážení přátelé, dámy a pánové, pustíme se do práce. Jsem velice rád, že dnes uh, sdílíme uh, toto zasedání spolu s Imkem. Předsedáte tady se mnou paní Vicky Ford. Máme už daleko záhlé zkušenosti, které začaly uslyšení Myslím, že máme skvělou spolupráci na našem a, eh, a, eh, jednotném digitálním trhu. To byla zpráva z vlastní iniciativy. Teď eh, koordinujeme legislativní zprávu. Je to na základě pravidla 55, to znamená, že sdílíme odpovědnost jako dva hlavní výbory. Vítám a kolegy z obou výborů, čili z IMKA i z ITRE. Blahopřeji eh, paní eh, Ford eh, k znovu zvolení. Vaše prezidium je stejné jako předtím, jako vaše prezidium. Děkuji, že a blahopřeji vám. Máme drobné změny v místo předsedech. A teď máme Dieter Schamsever jako nového eh, místo před, jako novou místo a jsem velice eh, rád, že ráda, že předsedkyně a první eh, místo předsedové jsou tři ženy. Ale to dělá chaos v jiných výborech, kde jsou samý muži. Takže každá Anna Maria Koracabit, Dita Charancová a Katrin Steinle a čtvrtého místo předsedové. Takže Vicky bude předsedat druhé části ehm, našeho zasedání. Máte před sebou eh, pořád eh, jednání. Nemáte-li eh, žádné připomínky, můžeme jej přijmout. Nevidím, že by zde byly nějaké připomínky. Teď má sdělení. Máme zde tlumočení do všech jazyků, to je skvělé. Procedurálně. Musím poděkovat. Mám poděkovat eh, paní Ford a panu Ženánovi eh, za přípravu eh, toho zasedání. Nebylo snadné najít vhodné datum, kdy bychom mohli zasednout společně. A také vám připomenu že tu zprávu projednáme během společného zasedání obou výborů. Bude na to zvláštní pořad jednání. A vždycky budou předsedat spolu oba předsedové. Oba předsedové. Pokaždé budou informovat. že eh, ta společná zasedání eh, probíhají také se společnými zpravodaji. Naším eh, tématem jsou online platformy a jednotný digitální trh příležitosti a výzvy pro Evropu. Do první výměna názoru na eh, základě pravidla 55. Zpráva z vlastní iniciativy. Nemáme k tomu zatím dokumenty, ale budeme chtít znát vaše stanoviska. Jak říkám, máme dva zpravodaje mohli. Požádám a, a, a zpravodaje, aby si vzali slovo každý na pět minut a potom dám slovo tím zpravodajům. A potom předám a, předsednictví a, s velkým potěšením přítelkyně Vicky. Takže teď zpravodajové. Vicky, chcete něco říct? Eh, začátkem, na začátek. Ne, no, vítejte a měli bychom začít. Já budu zhromažďovat eh, seznam řečníků pro ty, eh, kdo nejsou stínoví zpravodajové, takže chcete-li mluvit, tak na mě mávněte, protože já budu potom předsedat. To je velice důležité, děkuji. Jenom. Thank you, Mr. Chairman. Uh, good morning, everyone. Já vám přeji všem dobré dopoledne. Začali jsme tedy eh, pracovat eh, s kolegou panem eh, Žuvenem na společné zprávě o online platformách a jednotném digitálním trhu. A jsme velice, nebo velice se těšíme na vaše příspěvky k tomu, co by mělo přijít do této zprávy. Nicméně na začátek eh, řeknu několik věcí, které jsou důležité z pohledu ITRE, když hovoříme o platformách eh, online. Pozitivní je, že ty trhy se vyvíjejí velmi, eh, vyvíjí velmi rychle a jsou globální. Takže ty online platformy nabízejí nové tržní fórum pro služby i zboží. Jednají jako zprostředkovatel mezi poptávkou a nabídkou. Nabízejí spotřebitelům širokou škálu výběru. Také víme, že tyto online platformy eh, vytvářejí eh, nový prostor pro tyto eh, modely pro spotřebitele a a, také malé podniky se mohou účastnit, aniž by museli vybudovat drahou digitální infrastrukturu. V Evropě máme také řadu výzev. Je tady velký potenciál, ale víme, že Evropská unie nebo že jim tržní kapitalizace na online platformách je velice nízká. Máme několik úspěchů v Evropě, ale chtěli bychom jich víc. Víme, že většina eh, vůdců v online platformách je ze Spojených států. A proto musíme eh, podporovat růst online platform v Evropě a musíme posílit eh, schopnost evropských platform globálně konkurovat. Také to podpoří růst digitální ekonomiky v Evropě. Evropě je důležité, abychom odbourali bariéry, které komplikují eh, fungování online platform hladce přes hranice a které eh, narušují fungování vnitřního trhu. Jedna z hlavních priorit eh, jsou kroky, které umožňují startupům a novým online platformám se spojovat a růst. Investice do startupů jsou velmi důležité. Evropa také musí nabízet eh, eh, prostředí nakloněné inovacím a podporovat výzkum a vývoj. Výzkum a vývoj eh, ty jsou důležité pro inovace. Infrastruktura musí být moderní a připravená na budoucnost. Vysokorychlostní sítě jsou základní podmínkou pro nabídnutí služeb online platform. Když se podíváme na předpisy, tak já si myslím, že jedna důležitá věc je, že bychom neměli mít odlišné předpisy ve světě online a offline. Obrobné služby a podniky by měly mít stejné podmínky. E, technologická neutralita a mít tytež, e, tatáž pravidla online a offline e, zaručuje tedy efektivní eh, konkurenci. S novou technologií také čelíme novým výzvám. A jedna věc, eh, která se zdá být eh, jedním z hlavních problémů v debatě o online platformách, je odpovědnost prostředníků. Je dobré, že komise se rozhodla k tomu vydat pokyny nebo obecné zásady. Také si myslím, že online platformy by měly mm, přejímat větší odpovědnost eh, sami a měly by aktivně eh, vystupovat proti, nebo aktivně vystupovat proti eh, nelegálnímu obsahu a podvodům. Musí to být společný boj. Takže myslím, že v Evropě musíme vytvářet rovné hřiště pro online platformy a prostředí, které bude podporovat investice a, a nové investice, eh, protože chceme mm, mít eh, lídry v online platformách i z eh, Evropy. Těším se na vaše příspěvky a také se těším na plodnou spolupráci se všemi zpravodaji. S kolegou Živánem pracujeme, plánujeme na zasedání na, na první, tedy další debatu eh, v únoru ve Štrasburku. A spolupracujeme tedy teď eh, na eh, tom návrhu, který bychom chtěli odeslat 28. února v, k překladu. Takže spolupracujeme s kolegou Živánem a velice se těšíme na vaše názory k tomuto. Děkuji. Děkuji. A teď zpravodaj pan Živán. Merci, monsieur le président, madame la... Děkuji vám, pane předsedo, paní předsedkyně. Je jasné, že jsme svědky digitální revoluce a vidíme, že digitální prostor už není jenom prostorem pro výměnu. Je to prostor, kde se vytváří moc hospodářská, sociální, politická a platformy sehrávají v tomto prostředí důležitou úlohu. Je třeba, abychom si položili různé otázky, například otázku, kterou tady zmínila kolegyně Virkunen, a sice, že není žádný eh, evropský přeborník v oblasti platform, až na pár výjimek, ale ty jsou spíše dány tím, že nemáme žádná pravidla, než bychom nějaká měli. Musíme teď tedy zvažovat platformizaci eh, ekonomiky. Tento podnikatelský model se stále šíří. Otázka je, zda veřejná právní úprava je uspůsobená. Nevím, jestli naše pozitivní právo může reagovat na nové výzvy, které se bude digitální revoluce nose, zda právo hospodářské soutěže, sociální, daňové právo, zda to vše je tomu uspůsobeno ty tradiční regulační metody eh, tedy vlastně jsou spochybněny je třeba si uvědomit dvě taková úskalí. Za prvé, definitivní eh, odpovědi, které by vlastně uzavřely budoucnost za předchozího volebního období. Spolu s dalšími kolegy jsme uvažovali o digitálním vývoji ve společnosti a když jsme na tom začali pracovat, tak v té době třeba neexistoval ještě cloud. Po třech letech vlastně už cloud funguje. To znamená, že na začátku naší práce jsme eh, přijali eh, rozhodnutí, nebo kdybychom přijali rozhodnutí, které by zabránilo třeba fungování cloudu, tak by to byla určitá chyba. Takže nesmíme přijímat definitivní rozhodnutí, která by nějak limitovala budoucí vývoj. Zároveň ale musíme si dávat pozor, abychom nevytvořili eh, zprávu, která bude jenom taková povrchní, kde bychom vlastně nic moc neřekli. Naším úkolem, zvláště na výboru pro vnitřní trh, se musíme snažit eh, odstraňovat překážky na trhu, odstraňovat eh, eh, legislativní roztříštění. Tady jednak je roztříštěnost mezi vnitrostátními právními předpisy. My se musíme snažit o to, aby Evropa skutečně odstranila to roztříštění a měla vůči úlohu. A pak je tady také roztříštěnost mezi online světem a offline světem. E, podniky prodávají v offline světě, prodávají v online světě a mezi těmito dvěma světy by neměly být nějaké zvláštní rozpory. Eh, samozřejmě oba výbory na tom budou pracovat společně, budeme se snažit hledat různé cesty a možnosti. Já už předem se těším na spolupráci se stínovými zpravodaji a už předem se těším na tuto možnost potvrdit eh, vlastně eh, to, že vytvoříme pozitivní prostředí pro podniky v této oblasti. Eh, Děkuji. Děkuji. Myslím si, že to je dobré řešení, že oba výbory jsou odpovědné za toto důležité téma. A budeme tedy připravovat legislativní texty. Teď tedy stínoví zpravodajové za SD dva kolegové Jose Blanco López a Sergio Gutiérrez Prieto. Tak eh, pořadí zás, záleží na vás, kolegové. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Minulý týden jsme na tomto výboru ITRE mluvili o eh, ekonomice sdílení a dnes mluvíme o platformách. Upřímně si myslím, že bychom mm, měli udělat zprávu o obou tématech najednou, protože podle mě je nelze úplně oddělit. Když mluvíme o digitálních platformách, tak je to věc, která skutečně znamená obrovské změny v našich životech, nejenom v tom digitálním prostředí, ale i ve fyzickém prostředí. A Evropa eh, nemůže jenom přehlížet, jak nám vlastně ujíždí vlak my jsme schopni dobře vyvíjet aplikace, ale pokud jde o platformy, tam skutečně pokulháváme. Umíme dobře vymýšlet nové technologie a digitální koncepty, ale nedaří se nám obchodně tyto myšlenky využívat. Ze 176 prostudovaných platform bylo pouze 25 evropských a představovali nebo měli pouze 4% podíl na trhu. A e, musíme si uvědomit, že tady je celá řada problémů. Mluvilo se o té ekonomice sdílení nebo kolaborativní ekonomice. Je třeba e, uvědomit si, že potřebujeme znovu definovat trh práce, zabránit tomu, aby pracovní místa byla příliš nejistá. Pak je tady také otázka přenositelnosti digitální identity e, je třeba zajistit větší transparentnost to, jak platformy využívají schromažďované informace o svých uživatelích, vztah mezi platformami a poskytovateli, tak, aby nevznikly monopolní trhy, které eh, budou třeba eh, schopny šířit i ilegální obsah na internetu, nebo aby se neobchodovalo eh, s údaji o uživatelích. Já se s velkým zájmem těším na návrh zpravodajů a těším se na dobrou spolupráci eh, na, te, na tomto textu. Děkuji vám. Děkuji, pane předsedo. Naše frakce SD na IMCO eh, především si myslí, že potřebujeme regulaci. Eh, diskutuje se o tom s Evropskou komisí, která vsadila na osvědčené postupy, na samoregulaci nového trhu. Eh, vidíme, že tento trh procentně narůstá, eh, zvláště v jiných ekonomických oblastech světa. Světa vlastně ukrajuje se stále větší díl z té tradiční ekonomiky a z tradičního obchodu. A proto si myslíme, že je třeba regulovat, abychom zajistili rovné příležitosti a, a řádnou hospodářskou soutěž. Ta takzvaná samoregulace tohoto trhu ale může znamenat, že na různých částech trhu budou panovat jiná pravidla, což potom eh, vede k nekalé hospodářské soutěži a ke konkurenčnímu znevýhodnění. My si myslíme, že je tedy třeba regulovat a regulovat správně tak, aby existovala stejná pravidla pro stejné hospodářské subjekty, abychom zajistili rovnost zacházení s pracovníky a abychom zajistili udržitelný hospodářský rozvoj. Je pravda, že někteří říkají, a já tomu také věřím, že ta kolaborativní ekonomika, nová digitální ekonomika může vést eh, i k demokratizaci hospodářství. Ano, to je možné. Také ale víme, že na to potřebujeme jasná a férová pravidla. A o to nám jde jedná se o ambiciozní zprávu, která by měla vést Evropskou komisi k tomu, že co nejdříve navrhne stejně tak ambiciozní právní předpisy. Neměli bychom předbíhat, ale myslím si, že už máme dostatečné zkušenosti i z jiných eh, ekonomických oblastech, eh, oblastí světa, z Evropské unie, z eurozóny, na to, abychom tedy vytvořili nějaká základní pravidla ta nová ekonomika může vést ke zneužívání a na, naší povinností je tedy předí, předejít těmto možným zneužíváním, pokud jde o ochranu spotřebitelů, ochranu pracujících a můžeme mít i sociální odpovědnost podniků, které začínají působit eh, v oblasti těchto digitálních platform. Myslíme si, že je třeba nutné upravit ochranu spotřebitele. Na jednotném trhu, kde i tradiční ekonomika ještě čelí různým výzvám, pokud jde o ochranu spotřebitelů, tak tyto výzvy eh, v té digitální ekonomice se ještě násobí její hodně a potřebujeme tedy zcela jasná pravidla, aby bylo dáno, kdo vlastně nese odpovědnost. Už máme tradiční pravidla v oblasti eh, Eh, tradiční ekonomiky potřebujeme taková pravidla o odpovědnosti i u těch online platform, aby spotřebitelé věděli, jaká, jaké předpisy se třeba na to vztahují. Musíme také vytvořit rozdíl mezi um, vlastně zaměstnancem a osobou samostatně výdělečně činnou v té uh, kolaborativní ekonomice. Uh, Uh, už o tom mluvil i kolega z ITRE. A ještě dvě důležité věci. Ano, velice stručně. Potřebujeme také uh, vytvořit transparentní pravidla kvalifikace, kvalifikace uživatelů. A pak je tady také otázka zdanění, protože zde hrozí vznik určité šedé zóny, kde by mohlo docházet k novým daňovým podvodům předseda. Pan kolega Blanco López eh, mluvil eh, o minutu méně, eh, než měl, takže vám jsem dal o minutu navíc, ale prosím stínové zpravodaje, aby se drželi časového limitu. Děkuji. Děkuji. A nyní za EKR Annelen van Bosuit. Čeká, sedíte na takovém nečekaném místě, prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, sedím skutečně na jiném místě, a budu hovořit eh, nizozemsky. Já jsem členkou výboru ITRE a také výboru IMCO a dnes tady vlastně sedím jako stínová zpravodajka za EKR, za výbor ITRE. Ale jak jsem říkala, jsem i členkou výboru IMCO, takže tato zpráva eh, eh, mi umožní vlastně přístup ze dvou úhlů, ze dvou pohledů. Máme zatím obecný dokument od Evropské komise, ten se snaží vlastně zjistit náladu v členských státech a tady v Evropském parlamentu. Komise si klade otázku, do jaké míry potřebujeme nějakou právní úpravu na eh, regionální či státní nebo evropské úrovni. Je třeba si uvědomit, že tyto online platformy eh, nemůžeme všechny házet do stejného pytle. To znamená, když nějaký podnik má online činnosti, tak to neznamená, že všechny činnosti je třeba považovat za eh, do stejné kategorie Spotify, Amazon, Airbnb, to ne, nejsou věci, které by všechny měly podléhat stejným pravidlům. Eh, je tady hodně otázek souvisejících s online platformem, které už se řešily v nějakých konkrétních právních předpisech, třeba směrnice o audiovizuálních službách, text o autorském právu, ehm, elektronický obchod a podobně. A Především je důležité, a to vás asi nepřekvapí, zabránit tomu, aby nová pravidla, nové předpisy bránili vzniku nových online platform. Nechceme bránit inovaci tím, že bychom měli nadměrnou regulaci. Je třeba podporovat podnikání, podnikatelského ducha v tomto novém odvětví, ale zároveň je třeba respektovat i e, klasická odvětví. Mnoho platform e, dnes je z USA. Evropa má skutečně obrovské spoždění v této oblasti a e, je třeba to rychle dohnat. Naší eh, snahou je někdy eh, příliš regulovat, co by se mohlo obrátit proti nám. Také musíme zabránit tomu, že bychom prostě jenom okopírovali ty klasické eh, aktivity z offline prostředí do online prostředí. Když někdo příležitostně pronajímá pokoj přes Airbnb, by neměl být zařazen do stejné kategorie jako vlastník eh, hotelu ze 120 pokoji. To by bylo zcela neuměrné. Nicméně je také důležité, aby eh, ty online platformy nebyly zbaveny jakékoliv odpovědnosti, pokud jde o ochranu spotřebitele. Na základě první diskuse, eh, myslím, se dnes už pomalu ukazuje, že je třeba najít nějaký vyvážený přístup a já se na tu práci velice těším. Děkuji vám, děkuji paní kolegyně, přesně se dodržela svůj čas a za Alde. Kora pan Nurenhäuser která bude hovořit vlastně za oba stínové zpravodaje ALDE. Děkuji vám, pane předsedo. Bohužel, jak paní Kalas, tak paní Mlinar eh, nemohli se dnes dostavit, takže budu hovořit jejich jménem. Pokud jde o tuto zprávu o online platformách, přichází v době, kdy se diskutuje o různé sektorové eh, eh, legislativě, autorská práva, telekomunikační kodex a podobně. A pro ALDE je tedy důležité, aby naše práce eh, poskytla spíše další vodítka, než aby šla v rozporu s již zmiňovanými jinými právními předpisy. Elektronický obchod by neměl být nějak podkopáván, zvláště článek 14 o omezené odpovědnosti internetových zprostředkovatelů a článek 15 o žádné, o neexistenci obecné monitorovací povinnosti. Nicméně je tady problematika roztříštěnosti v tom smyslu, jak se směrnice provádí v různých členských státech. A tato zpráva je tedy dobrou příležitostí, jak poskytnout vodítka k tomu provádění. Vedle toho komise v druhé polovině roku 2016 chce poskytnout vodítka o odpovědnosti platform, když zavádějí dobrovolná opatření na boj proti nezákonnému obsahu. Bude určitě užitečné vyslechnout si aktuální informace komise na toto téma. Další věc se týká transparentnosti a spravedlivosti či férovosti. Komise e, před předpokládá nový legislativní návrh o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitelů, aby se zlepšila transparentnost. Komise tam dává nové pravomoci orgánům, aby své volně uzavírali eh, webové stránky a domény eh, a takto by se eh, vlastně arbitrárně filtroval obsah, ale to není dobré ani pro transparentnost, ani pro inovaci. Takže to nás trošku znepokojuje. Myslíme si, že více transparentnosti bychom naopak potřebovali ve vztazích business to business na online platformách. Hodně mikropodniků a malých podniků vlastně potřebuje platformy ke svému podnikání a je třeba, aby podmínky, zejména pokud jde o upgradeování a aktualizace, byly jasné a transparentní, aby podniky věděly, co mají očekávat, když vlastně vycházejí z těch platform. Děkuji vám. A, a obě stínové zpravodajky se těší na práci na tomto textu. Děkuji vám, Koro. A teď se dívám na seznam. E, dále tady máme Michel Raymond za zelené, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. My zelení si myslíme, že si především musíme položit jednu základní otázku. Eh, už je celá řada platform, eh, které vlastně nabízejí celou škálu služeb. A nepotřebují nějakou jednoduchou právní úpravu. Amazon, Facebook, to jsou firmy, které mají obrovskou obchodní sílu, která začíná vyvolávat už i politický problém, eh, problém s demokracií. A pokud eh, děláme jenom drobná zlepšení právní úpravy, tak to možná bude fajn pro evropské online platformy, ale ty velké platformy mají takový náskok, pokud, že si musíme skutečně položit zásadní otázku, jak postupovat do nadcházejících desetiletí. Zda Evropská unie chce skutečně nějak změnit tu situaci. To je základní věc. E, zájem evropských podniků a e, evropských obyvatel je obdobný ta koncentrace moci je nebezpečná z hospodářského hlediska, ale především z politického hlediska. Tyto firmy mají eh, vlastně vliv na veřejné vnímání politických procesů. a při eh, té mediální revoluci v minulosti bylo možné vytvářet třeba veřejnoprávní služby na národní úrovni, které trochu eh, vlastně byly takovou protiváhou, ale na internetu je to nemožné a musíme si tedy klást politické eh, otázky, jak přistoupit k této problematice a jak třeba vstoupit do tohoto světa. Nevím, jestli by nebylo dobré jestli, musíme se zamyslet, jestli je lepší udělat nějaké drobné kroky, nebo jestli je třeba řešit to nějak zásadně. Takže opakuji, zájmy evropského průmyslu a našich spoluobčanů e, tady jdou ruku v ruce, protože dochází k velké koncentraci moci. I'm sorry about that. Já jsem neměl na seznamu, to se omlouvám, ale Julia Reda, zelení, e, za IMKO. Děkuji vám, pane předsedo. Kolega, pan Raimon, už tady zmiňoval význam zastřešujících témat, témat eh, spravedlivé hospodářské soutěže a transparentnosti. A Víme, že komunikační platformy a podobně byly již představeny, my na nich pracujeme v různých výborech. Máme také kodex, pak AVMS, pak nařízení pro eh, soukromí v elektronické komunikaci, ochranu spotřebitelů a podobně. Nechceme tedy duplikovat eh, ty, tato úsilí, ale spíše rozpracovat to, ty iniciativy, které byly ohlášeny. Komise tady hovořila o vytvoření, o jednotném postupu ohlašování a případně stahování z internetu eh, v souvislosti se směrnicí o elektronickém obchodování, transparentnosti vztahy B2B a také přístup ke strojově generovaným datům. A vzhledem k tomu, že už jsme mezi ITRA a IMCO věnovali hodně práce vytváření společné pozice platformám eh, ve zprávě o jednotném digitálním digitálním trhu. Měli bychom právě tady z tohoto vycházet. Víme, že tam je několik zásadních pozic. Měli bychom se zaměřit na provádění a vymáhání existující legislativy, zvláště spotřebitelských zákonů, tam, kde ještě je hodně práce před námi. Měli bychom zajistit účinnou hospodářskou soutěž mezi platformami a vyhnout se takzvaným lock-in efektům. To znamená, že se spotřebitel může přepínat z jednoho systému do druhého. A Není také eh, nic, co by mělo nutit platformu křížově dotovat jiné obchodní modely a také to musí být v souladu se směrnicí o elektronickém obchodování. Eh, víme, že tady se změny neplánují, ale tento princip má zásadní význam pro základní práva, otevřenost internetu a právní jistotu a inovace. Pokud chceme tedy více evropských platform, eh, které budou globálně úspěšné, ale současně chceme chránit základní práva uživatelů, je potřeba mít v eh, základní principy směrnice e-commerce na paměti. Děkuji mnohokrát, říká předseda, to jsou velmi eh, užitečné informace pro naše hlavní zpravodaje a kolega Daniel Dalton, EKR, Imko, stínový zpravodaj, zasílá stručnou informaci kolegyni Annelien van Vosjud. Děkuji za příležitost. Kolega se omlouvá, že nemůže na toto zasedání přijet a e, proto přečtu jeho stručné prohlášení. Eh, rád by zpravodaji a komisi sdělil toto. Eh, sdělení komise vítá a stejně jak tomu bylo již v roce 2016, už se na něj čekalo dlouho, ehm, eh, na druhou stranu nějaké uspěchané regulace by nebyly na místě. Je potřeba zanalizovat existující právní úpravy a zavést nová pravidla. Naprostá změna současných pravidel, která by, eh, ta by ohrozila eh, digitální Rus v Evropě. Prohlášení komise, že chce jednat na základě srovnatelných pravidel za srovnatelné služby, bylo schváleno eh, zainteresovanými subjekty různými cestami a velice rádi uslyšíte od komise, co tedy plánuje. Například zda je Airbnb vnímáno stejně jako hotel. Uh, Inovační přístup, ten má zásadní význam v mobilním průmyslu, jinak riskujeme, že se růst přesune mimo Evropu, anebo že vznikne digitální černá ekonomika, pokud budeme nadměrně regulovat, aniž bychom si vysvětlili a pochopili rozdíly mezi online platformami, jak říká také komise, protože tyto platformy jsou v různých velikostech a vyskytují se v různých formách, jak přiznává komise. Důležité je, že také posilují naší ekonomiku ekonomiku. To nesmí být vnímáno odděleně od opatření. Komise již připravila směrnici AVMS, eh, která je vnímána jako příliš zatěžující pro e, některé podniky a zcela jistě jsou lepší cesty, jak sdělit záměry komise, než pouhé sdělení. E, to je velice důležitá oblast pro hospodářskou budoucnost Evropy a těším se na spolupráci se zpravodaji a stínovými zpravodaji. Děkuji za tyto připomínky a e, návrhy pro zpravodaje. A předám předsedání paní Ford. Děkuji mnohokrát. Kdo se nám hlasí? Michel Bonny, Sean Kelly, Nikola Dente, Pascal Armu a paní Sander. a také já se hlásím, pokud se někdo jiný ještě chce přihlásit, Evelyn Gephardt. A ještě tam je někdo. Děkuji za to, že jste se přihlásili do diskuse, Michel Bony. Děkuji mnohokrát, jenom tři stručné poznámky budu mít otázka, která se týká odpovědnosti zprostředkujících subjektů. Ehm, tady je potřeba zavést regulatorní opatření, abychom se vyhnuli ehm, používání nespravedlivého nelegálního eh, obsahu. Je lepší používat takzvané softlo, ale chceme se vyhnout fragmentaci v Evropě. Máme mít eh, pravidla pro samoregulaci a společnou regulaci napříč Evropou. Také musíme zdůraznit, že je nutné zvážit práci eh, na této reformě těch platform je totiž celá řada. Existují platformy pro telemedicínu například. Můžeme diskutovat o tématech bezpečnosti. Pro nás jako uživatele těchto platform je to důležité pro budoucí rozvoj těchto služeb. A poslední bod se týká úvah, jak můžeme podporovat vznik vzdělávacích platform. To má velký význam. Nejsem si jist, zda to potřebuje zvláštní pravidla. A můžeme diskutovat o různých typech platform a můžeme pochopit, že neexistuje žádný jednotný vzorec pro všechny tyto platformy. Děkuji, Sean Kelly. Děkuji mnohokrát. Paní předsedkyně, blahopřeji vám oběma k opětovnému zvolení. A otázka zní tedy, jak se zaměřit na obrovské výhody, přínosy, které tato oblast nabízí. Eh, zaznělo tedy, že Evropa má tady tržní podíl 4%, což je eh, velkou nevýhodou Evropy, takovým prokletím. A eh, samozřejmě můžeme se snažit toto podporovat, ale pokud nezměníme své postupy, tak toho nedosáhneme. Musíme si uvědomit, že máme cíle pro životní prostředí, snížení objemu emisí a podobně, ale i tady bychom měli mít své cíle 30 podílu na trhu do roku 2030 a skutečně bychom se o to měli pokusit a nestavět do cesty překážky, jak to tady zmínili moji předřečníci, protože pokud to děláme správně, tak uspějeme. Je to těžké, ale podaří se to. Děkuji vám. Eh, Nikola Dante. Děkuji vám, paní předsedkyně, a děkuji také kolegům eh, jakožto eh, zpravodaj sdílené ekonomiky jsem se zaměřil na nejrůznější aspekty, a to i nad rámec této sdílené ekonomiky. Také jsem se zaměřil na některé problémové oblasti, které musíme analyzovat v této souvislosti. Například eh, hospodářská soutěž, trend k vytváření monopolů u těchto platform a jako u všech trhů, i tady je tendence k monopolům. Ehm, a u platform to platí také. Je tady trend eh, směrem k monopolům. Některé Platformy jsou monopolní nejenom v Evropě, ale po celém světě v některých hospodářských sektorech. A myšlenka vyhýbání se monopolizaci digitální ekonomiky, pokud jde o uzavírání trhu a podobně, tak to je něco, na co se musíme zaměřit. Musíme zajistit eh, také eh, pro zákazníky a poskytovatele služeb eh, otázku dobré pověsti. Musí na trhu existovat jasná pravidla, protože to, jak se vytváří vaše pověst a jaké algoritmy se používají, a pokud je taková pověst přenositelná, pokud tedy patří eh, vlastníkovi platformy, či pokud naopak patří poskytovateli služby nebo zákazníkovi. To je velmi důležité. V USA v této souvislosti vyplývá na povrch pokus analyzovat diskriminaci na platformách, která je založená na náboženském vyznání, barvě, pleti a podobně. To musíme taky pozorně monitorovat. Je to otázka svobody. A tyto datové platformy používáme všichni a zcela jistě potřebujeme mít také eh, jasná pravidla pro čtyři platformy, Eh, kde bude zajištěno, že eh, bude regulované nakládání s daty klientů a všichni se tomu musíme velmi eh, pozorně věnovat, protože je to téma, které pomůže Evropě růst a růst digitální ekonomice. Děkuji. Ich spreche hier als Bericht. Děkuji, Vicky. Já tady hovořím jako zpravodaj o, o Eh, online eh, dálkovém odbytu eh, zboží. A já myslím, že taková debata je tady právě na místě. Můžeme zde stanovovat kritéria a i pro hodnocení takovýchto aktů. Kolegové říkali, že už tady máme téměř situaci monopolu a jak můžeme zajistit, aby takovéto kvazimonopolní struktury nebyly eh, v americké, mm, amerických nebo neevropských rukou. Eh, dostáváme tím určitou dynamiku eh, na vnitřním trhu a důležité je, aby se evropské podniky mohly účastnit. A, a monopol bude zůstat, zůstat, zůstane, dokud někoho, někdo jej, jej nezažene, dokud někdo nepřijde na trh, například jak to bylo u Nokia. jsou nějaké eh, hlavní eh, linie, kterých je třeba se eh, držet. Platformy jsou prostě prostředky, jak prodávat online zboží, ale je zřejmé, že teď jsou odlišné smlouvy pro online a offline, ale já si myslím, že ať upravujeme jakoukoliv oblast, tak když přicházíme z pravidly, tak by měla být jednoduchá. To je to nejdůležitější na digitálním jednotném trhu. Jednoduchá pravidla, která budou zrozumitelná pro každého, abychom vytvořili podmínky eh, a jednotná, eh, jednoduchá pravidla se vytvoří jedině, pokud eh, je harmonizujeme. Pokud budeme mít jedno pravidlo pro 28 členských států, pokud ne, tak pomůžeme komu? Pomůžeme jenom těm, kteří už mají kvázi monopolní sílu, protože dík oni se eh, budou schopni vypořádat s eh, odlišností předpisů. To neudělá podnik o dvou lidech, ale jenom ten velký podnik. Takže musíme ta pravidla nastavit harmonizovaně a nesmíme přitom zapomínat, a teď se dívám na paní eh, Gebhardt, která k tomu určitě něco řekne. My se lásky plně hm, tady přetlačujeme ohledně toho, co udělat u ochrany spotřebitelů. Ochrana spotřebitelů může být eh, argumentem, proč eh, evropské platformy budou mít eh, výhodu. Může být opravdu vysoká, ale jde o to, že eh, spotřebitel musí být informován o svých pravidlech a musí být schopen je uplatnit. Děkuji, Sabine Frhajen. Spousta už k monopolním strukturám a ochraně spotřebitelů v oblasti odpovědnosti eh, to zaznělo. Eh, přesto bych se ještě podíval na regulaci platform, platform a směrnici o elektronickém obchodu. Já si myslím, že odpovědnost ve směrnici o elektronickém obchodu je správně eh, definována, ovšem kde začíná odpovědnost, kdy aktivní platforma začíná být tedy aktivní a šíří ty věci, anebo mm, kdy přestává být pouhým vodičem. A takovou definici bychom měli jasně vypracovat, protože to platí i pro jiné věci, které teď zpracujeme. Ať už audiovizuální mediální služby a mm, nebo eh, mm, prostě eh, kdy eh, obsah šířený přes platformu platforma zná, anebo kdy jej prostě jednoduše přenáší. Doufám, že se vejdu ještě s příkladem, když Eh, mám eh, reklamu eh, cíleně k určitému obsahu na své platformě, tak nemůžu říct, že netuším, co je obsahem platformy. Vím přesně, co se tam děje, co se s tím děje, je to legální a nelegální obsah. To ta platforma dnes už také kontroluje. Já myslím, že tady musíme jasně toto vymazovat, abychom to lépe sladili s těmi ostatními předpisy. Evelyn Gebhardt. Děkuji, eh, pane předsedkyně, paní předsedkyně. Já děkuji nejdříve eh, za eh, dobrou práci dvou zpravodajů, která, kteří opravdu postupovali velmi konsekventně. Máte pravdu, musíme se hodně soustředit na to, abychom zůstali koherentní. Mm, koherentní. To znamená, aby ty platformy a tu takzvanou kolaborativní ekonomiku, abychom je neoddělovali protože oddělování eh, toho, co jsou to eh, platforma a mm, ekonomika sdílení, je částečně velmi obtížné. A musíme si dávat pozor na to, aby eh, zde nebyly užité nesoulady v naší práci. Pan Arimon má pravdu, říká, že se vždy tak láskyplně škorpíme na výboru. Ale máte pravdu, naše, pravda jsou, naše pravidla jsou ta nejlepší, ale Eh, nesmí být eh, spochybňována. A tam se trochu eh, rozlišuje. Vy říkáte, že když je to v nějakém členském státu méně, tak je to jedno. Mm, já říkám, že to není jedno, protože spotřebitelé mají určité tradice, pokud je o ty otázky. A musíme tedy dávat pozor na to, aby se nespochybňovalo to, co patří do tradice eh, lidí spotřebitelů. A zejména pokud jde o platformy, vytvoříme eh, eh, důvěru pro tyto platformy jedině, pro, jedině pokud se postaráme o to, aby se tam spotřebitelé cítili dobře. To je jednoduché. Pokud budou mít nějaké obavy, pokud se budou bát, že jejich práva budou omezena, tak ty platformy nebudou používat a to musíme mít vždycky na paměti. Děkuji.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 Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych chtěla také zdůraznit, jak velký potenciál má ekonomika těchto platform, ale je potřeba vytvořit takové prostředí, které umožní rozvíjení startupových společností a pomáhat jim, aby Evropu. Ehm, důležité je zaměřit se také na lojalitu. Musíme si uvědomit, že podstatná část Evropa, Evropa Evropanů důvěřuje společnostem, které například nabízejí prohlížeče, vyhledávače a podobně. A toto je jako klíče, klíč k úspěšnosti digitální ekonomiky. Tato lojalita se projevuje v různých prvcích, tedy podle toho, kde pracujete na povinnost eh, poskytovat eh, uživatelům eh, pravdivé informace, odpovědnost z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a podobně. Zároveň musíme vnímat, jak důležité jsou mechanismy certifikace komentářů a stanovisek, aby bylo možné ověřit od, eh, pověst na webu. A tady je nutná proaktivní spolupráce s platformem s administrativou. Také bych chtěla nyní hovořit jakožto stínová zpravodajka pro sdílenou ekonomiku v rámci EMPL. A chci trvat na tom, že pokud chceme umožnit rozvoj digitální ekonomiky obecně, tak je nezbytné se zaměřit na kompetence abychom našim občanům, eh, pracujícím v, eh, pracovníkům v Evropě vytvářeli lepší potenciál, aby se mohli dále vzdělávat a rozvíjet odpovídající kompetence. Děkuji. A Renáte Zora. Děkuji vám. Paní předsedkyně, před pár dny jsem se účastnil přednášky Romana Prodyho, bývalého předsedy komise, a hovořil o tom, jaké obtíže Evropa zažívá hospodářskou stagnaci, obtíže v zajištění růstu a podobně. A uvědomil si skutečnost, že Evropa rostla tehdy, když se chystaly velké změny, například před zavedením eura. A velké změny mohou vést tedy také k velkému růstu. Ale nic takového se neděje nyní. Romano Prodi také uvedl, že v současné době jsou digitální ekonomiky jako dálnice a uvedl, že existuje nebezpečí, že vzniknou digitální platformy mimo Evropskou unii a nikoliv tady. A souhlasím se svými předřečníky. Tady nejde jenom o práva spotřebitelů nebo záležitosti trhu, ale hovoříme o potenciálu trhu. Dnes je den ochrany práv. Eh, ochrany práv, co se týče vlastnictví údajů, Mark Zuckerberg řekl, že nebude kandidovat na prezidenta USA za čtyři roky. A je zajímavé a překvapivé, že takové prohlášení eh, udělá mladý člověk, kde se, po eh, takových zvěstek, kde se hovořilo, že bude kandidovat na prezidenta. Tady vidíme obrovskou velkou moc za daty a platformami. Nehovoříme tady jenom o svobodě volby eh, pro spotřebitele. Eh, jde to mnohem dál. Amerika nebyla eh, objevena náhodou nějakým rybářem, ale protože se státníci rozhodli financovat průzkum. A objevy. A myslím si, že podobné eh, cesty by měly vést k digitálním platformám k Evropě. Pokud je nepodpoříme, zůstaneme pozadu. Děkuji. Posledním řečníkem na seznamu jsem já. Děkuji mnohokrát za všechna vystoupení. Ono je to paralelní s tím, co děláme v oblasti kolaborativního hospodářství a také dřív předchozí práci na jednotném digitálním trhu vidíme tedy obrovské výhody, které to přináší společnostem a našim ekonomikám e, pokud chceme, aby digitální obři rostly také v Evropě, musíme zajistit, abychom e, jim nepodráželi nohy a Ehm, nestěžovali život inovátorům, protože eh, i tak musí splnit celou řadu eh, právních předpisů. Co se týče odpovědnosti prostředníků, rozumím tomu, co říkal Sabín, tady vzniká konkrétní ehm, problém, který se týká hudby a audiovizuálního obsahu. Ale pokud tyto pravidla spojíme s něčím jako etci, eh, co eh, nabízí fyzický obsah eh, a nelze tady mít jednotnou velikost pro všechny komunikace. Textové zprávy, WhatsApp zprávy, Facebookové, Twitterové a další a různé další formy zdá se, že si zapomínáme uvědomit, že tyto služby zdaleka nejsou stejné, když tam vezmeme i hlasové volání online, offline, nákup, eh, je považován za něco podobného. Někdy má spotřebitel určité výhody, když si zvolí jednu z těchto forem prodeje a big data. To je také zásadní téma, jak to tady řekl kolega vzadu. Vynaložili jsme obrovský objem energie v tomto parlamentu, abychom finalizovali GDPR a e, po celé Evropě se teď snaží e, implementovat pravidla pro ochranu dat. Snažme se je spíše učinit uh, Eh, života schopnými, než abychom je po každé měnili, přepisovali, protože ty změny by potom byly negativní v praxi a nyní pro Jiřímu dám slovo, aby uzavřel. Naprosto souhlasím. Vicky, naše odpovědnost jako zákonodárce je prostá vytvořit správné uh, rámcové podmínky a tedy zachovat růst, podporovat růst tedy nových platform v Evropě. Je to tedy velká odpovědnost a neměli bychom zacházet příliš daleko. Měli bychom jednat co nejrychleji, ale někdy to úplně nejde. A chci ještě zdůraznit, že k vytvoření správné atmosféry e, e, nám nabídne mnohem více, než jenom vytvoření legislativních návrhů. Já bych tedy e, ponechal své vyjádření na obecné rovině a se zpravodaj se uvidíme 20. března 2017, kde se bude diskutovat o návrhu zprávy. Také vidím, že spolupráce mezi stínovými zpravodaji a zpravodaji je vynikající a vidím to také napříč výbory, že je to vynikající spolupráce a skvělý příklad toho, že můžeme vytvořit jakési klastry výborů v Evropském parlamentu, protože tyto stejné klastry vznikly také v Evropské komisi a měli bychom být schopni na to reagovat klastr výborů IMCO ITRE je skvělým příkladem toho, jak dokážeme spolupracovat spolehlivě, vytvořit něco spolehlivého a dlouhodobého pro Evropskou unii. Děkuji vám všem za spolupráci, děkuji eh, Vicky Fordové, eh, přeji našim oběma výborům vše nejlepší, další společné zasedání 20 března 2017, ano, 23. a termín pro podání eh, pozměňovacích návrhů 23. 3. Velice se těším na návrh zprávy.